Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já musím eh, říci jménem skupiny zelených, že velmi vítáme předložení tohoto stanoviska, zejména ten odstavec, který hovoří o článku dvě smluv, smluv kde se zdůrazňuje ta důležitost demokratických hodnot a jejich dodržování. Eh, co se týče korupce a nedostatku transparentnosti, tak to je ten správný přístup naší politické skupině budeme také vypracovávat eh, pozměňovací návrhy. My chápeme, že to stanovisko musí být co nejkratší, to jsou naše pravidla, ale pokusíme se to doladit těmi pozměňovacími návrhy. Chceme předkládat faktické pozměňovací návrhy, které podporují eh, vaše stanovisko, které se zaměřují na faktickou implementaci, na dokumentaci o korupčních případech, které byly zjištěny. Protože jsme tady asi svědky systémové korupce a to je velkým zdrojem nepokojení. takže můžete čekat celou řadu pozdravcích návrhů v tomto smyslu. Za druhé, budeme také předkládat obecnější pozměňovací návrhy, abychom upozornili na vazby mezi nedostatkem transparentnosti v čerpání evropských prostředků a tím, jaký dopad to má na finanční zájmy Evropské unie. To uzavřené jednání, které jsme právě měli o výběrových řízeních s jedinými uchazeči a to, že je celá řada těch řízení, kde se to účastní eh, jedna firma, tak to by také mělo být součástí tohoto stanoviska, to bychom měli zdůrazňovat. A na závěr přeložíme také návrhy týkající se toho, jak špatně fungují maďarské úřady při kontrole těchto výběrových řízení. Státní zástupce a účetní eh, dvůr nebo kontrolní úřad nemají nebo mají překážky v provádění své práce, takže tu práci potom musí dělat OLAF nebo investigativní novináři, kteří odhalují tyto případy. A to bychom rozhodně měli kritizovat, toto nedostatečné fungování maďarských úřadů. Tolik tedy od nás. Děkuji vám za prezentaci vašeho návrhu. Je to velmi užitečný základ pro další diskuzi. Děkuji. Děkuji. Já zde doplním pouze málo, protože ta zpráva už je poměrně kompletní v tomto tvaru. My jsme byli v Maďarsku, já jsem byl členem té delegace a mohu pouze dodat, že zde musí být posílena integrita. Investigativní novináři a nevládní organizace v praxi nevědí, odkud čerpat informace. A ta šetření, kterými se zabývají, pak nikdo nebere v potaz. To je taková zcela zřejmá slabina demokratického řízení v jednom z našich členských států. To se musí změnit. V Maďarsku jsme měli pocit, že všichni považují ty unijní fondy za automatické právo, za výsadu, s níž se nepojí žádné povinnosti a že se v Maďarsku prostě musí financovat určité projekty. No a ty podmínky jako transparentnost, maximální efektivita u toho financování, že se rovněž vše musí provádět v souladu s předem určenými předpisy, O tom se tam nehovořilo. V zemi, kde se až 50 všech projektů spolufinancuje z fondu Evropské unie, je neuvěřitelné, že vláda zároveň vede kampaň proti Bruselu a snaží se takto ovlivňovat i občany. Takto bychom neměli připouštět hospodaření s unijními prostředky. A to se týká nikoli pouze určitých eh, aspektů, ale Evropské unie obecně. A pak ještě jde o způsob, jak se s unijními, jak cestují pak ty peněžní prostředky. Takže já bych vybídl Olaf, aby se důkladněji zabýval a šetřil. Zda ty peníze putují těm cílovým skupinám, já mám totiž pocit, že se to tak neděje, že cestou se mnoho těch peněz ztrácí, ať už v kapsách vládní strany, vládních činitelů, často se tedy musí vyplácet zpátky, ale v praxi k tomu třeba vůbec i nedochází. Což pak vede k tomu, že veřejnost vnímá to spolufinancování jako něco, co neprospívá Maďarsku a zároveň to pak neprospívá ani Evropské unii a šíří se euroskepticismus. Nepřekvapí nás, že se unijní občané cítí frustrovaní, když vidí, jak se hospodaří evropskými penězi. Místo, aby se používali na další rozvoj celé země, tak nakonec putují neznámo kam a tady se musíme soustředit na boj s korupcí a na účinnější využívání těchto peněz. Děkuji. Já tady využiji eh, možnosti hovořit po té, co jsem si vyslechl do konce tlumočení. Ten základ toho stanoviska paní předsedkyně je opravdu dobrý to východisko se mi líbí a u potírání těch negativních jevů nám záleží na dvou věcech. Jednak právní stát v prvním odstavci se odkazuje i na skutečnost, kterou možná stojí za to explicitněji vyjádřit. Tam ještě přispějeme svým pozměňovacím návrhem. Pak druhá záležitost, to je prevence. I tam bychom mohli zmínit, že oznamovatelé by měli sehrávat významnější úlohu, případně investigativní novináři. Ti by tam rovněž mohli být výslovně zmíněni. A pak potírání zneužívání prostředků evropských eh, institucí a eh, samotné stanovisko konstatuje, že až 60 těch řízení má jediného ukazeče. No a tady přece bychom měli volat potom, aby komise, ať už si vyžádala více informací, a to nikoli pouze prostřednictvím OLAFu, ale aby se s tím něco dělo tady musíme i přijít s doporučeními pro komisi. Ale základ je to, jako základ je to výborné, jako východisko dalších prací, to rozhodně vítám. Damas Deutsch, máte slovo. Tisztelt kedves kollégák! Paní předsedkyně, milí kolegové, Z toho, co doposud zaznělo, se zdá, že nelze přehlížet politický podtext. Když to ale spáchá maďarský kolega, tak je napomínán, že se má držet faktického stavu věcí. Zdá se přece jen, že když je někdo z Gule nebo je zelený, tak si to dovolit může. No, každopádně zde hovoříme o dokumentu, který vůbec se nezdá, že je produktem nějakého parlamentního výboru, nejbrž politickým pamfletem. Z toho, jak to čtu, tak se navíc zdá, že to neodpovídá vůbec pravdě. Já bych z tohoto místa se nechtěl ani pouštět do žádných politických debat, to si od zde vyjadřuje nějaké názory o maďarské legislativě a tvrdí, že Maďarsko se spronevěřilo Evropské unijní legislativě, protože už v první větě se hovoří o diskriminaci proti těm, kdo nejsou křesťané, No tak proč necituje mm, maďarskou hymnu, kde první řádek zní Bůh žehnej Maďarsko. Už 105 let máme tuto hymnu a nikdo jejím prostřednictvím nechtěl nikoho diskriminovat. Rovněž zde zaznělo, že máme 36 zadavacích řízení s jediným uchazečem. V každé veřejné statistice, včetně maďarských statistik, si můžete vyhledat, o co jde, jak to vypadá a pak zjistíte, že v roce 2017 tento podíl už obnáší pouhých 26 No a u takovéto míry už nenajdete, nebo stěží najdete země, kde by ten podíl byl, byl menší. Takže tady je zavádějící, když chcete budovat nějaké hm, výtky na základě těchto záležitostí. Já chci upozornit všechny, že kdykoliv hovoříte o Maďarsku, tak dle všech analýz za posledních 50 let se u nás situace obecně zlepšuje. Podle statistických údajů, tedy čísel, hodnot, měr, mezi lety 2004 až 2010, ano, v Maďarsku dokázalo masivní korupci. Tam ale tehdy nikdo hlasitě nevykřikoval. Nikdo na tu korupci tehdy neupozorňoval. A pak ještě chci říct jednu věc. Tady jedna neseriózní záležitost spočívá v tom, že když máme ten institut, ten výzkumný institut ke korupci se prezentuje, co by nějaká objektivní instituce a jako důvěryhodný zdroj informací. A přitom se jedná o orgán, který zveřejňuje články v Maďarsku a po celé Evropě. Nemá žádné odborníky a jedná se o institut v úvozovkách. A není důvod, nahlížet na tento institut, co by na nějaký důvěryhodný objektivní zdroj. Oni sami tvrdí o sobě, že se snaží více-méně pouze podchytit nálady ve společnosti a sdělovat eh, veřejné mínění dále. Pak, eh, když eh, hovoříte o předražování, případně znetvořeném mm, a zavádějícím oceňování ale nemáme žádný dokument, který by dokázal, že když se něco spolifinancuje z evropských prostředků, tak tam zrovna ta cena té zakázky neladí s cenou tržní. Tady přece můžeme zmiňovat v dokumentech a v této analýze předražování pouze pokud je prokazatelné, že někdo, kdo prokazoval podobnou službu či vykonával srovnatelnou zakázku, tak ji vykonal za jinou cenu. A pak, když máme takovéto dva projekty, které porovnáme a ta cena je zcela zjevně odlišná, tak to můžeme zde vyjmenovat, ale zatím nic takového dokázat nejde, protože tomu tak ani není. Kdykoliv se zadávají u nás veřejné zakázky, ať už spolufinancované či nespolufinancované, tak nikdy se jejich ceny neliší ve srovnání s tím, co je na maďarském trhu běžné. A v neposlední řadě, milí kolegové, mi připadá jako špatný vtip, že výbor Evropského parlamentu zde se chce finančně, tedy e, chce působit a vyvíjí tlak po finanční stránce na to, že se zde chceme, hm, chceme přistupovat k EPO. Kdysi přece se vše organizovalo na dobrovolné bázi a každý stát se mohl připojit tomu Evropskému patentovému úřadu a přece máme celých osm zemí, které oficiálně vyjádřili, eh, že nechtějí přistoupit k EPO, například Švédsko či Velká Británie. Ale pokud by se z toho měla stát povinnost, tak bychom museli změnit smlouvy přece. A pak by opravdu se museli členy stát všichni bez výjimky. Mně to opravdu, mně se ježí vlas na hlavě, když čtu, že při něčem, kde se jedná o dobrovolnou účast, tak se najednou ukazuje prstem na jeden či dva státy, které mají své důvody, proč k té organizaci nepřistoupí ne proto, že by se jim nechtělo, ale že mají jinou představu o tom, jak by to mělo vypadat a to ve Švédsku je taky tak. Pane Sany? Eh, no, jako Děkuji. Já se domnívám, že tento návrh stanoviska pravděpodobně nebude mít tento tvar v té své konečné podobě, že ještě budeme mít mnoho jiných konkrétních záležitostí, které by se tam měly dostat rovněž prostřednictvím pozměňovacích návrhů a dalších, dalšího zjišťování. Já chápu, že maďarská vláda se snaží některé statistiky zkrášlovat, ale přece nám všem je velice dobře známo, jak tam ta situace v Maďarsku v případě řízení s jediným uchazečem vůbec vypadá. My máme jediného uchazeče, co by vítěze a ty ostatní, ty se podaří z toho řízení vyloučit různými opatřeními. No a ti vítězové to jsou často právě firmy, které jsou blízké maďarské vládě. A e, nevím, zda zde opravdu můžeme hovořit o hysterických útocích na e, nevladní organizace. E, jde každopádně o to, aby se nepříjemná témata nedostávala na veřejnost, což ale zároveň svědčí o tom, že přece jen se vláda chce s něčím schovávat. A teď k tomu předražování. Většina těch zadávacích řízení je poměrně složitá a proto se je velice dobře možné vyhnout jakémukoliv srovnávání. Takže když se to snažíme zkoumat, tak se musíme ponořit velice hluboce do těch skutečností, aby se vůbec cokoliv zjistilo. Ale je opravdu nemožné, aby tam bylo nějaké přehnané předražování. Já se domnívám, že by vláda neměla neustále se dovolávat své bytnosti v případě Evropského patentového úřadu že tady jde o to, aby se nerodila žádná podezření a že země, které se rozhodly nepřistoupit k této organizaci, to jsou většinou čistí přispěvatelé. Dobrá, za TG Just paní Ringbu. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré ráno všem. Z toho, co jsme zde uslyšeli, na této etapě bychom rádi na základě toho pouze potvrdili, že Evropská komise chce rozhodným způsobem podporovat právní stát všemi prostředky, které má k dispozici komise monitoruje korupci ve členských státech v kontextu evropského semestru. Na základě zpráv o dané zemi je možné se zabývat konkrétními doporučeními, které se týkají dané země. 7. března, tedy nedávno, komise zveřejnila letošní zprávu o zemi, kde proanalýzovala klíčové výzvy týkající se několika členských států, včetně Maďarska. V této zprávě máme určité záležitosti, které svědčí o rizicích a skulinách, které brání řádnému šetření a i mohou být překážkami růstu či zlepšování hospodářských výsledků. Komise rovněž bedlivě sleduje činnost výboru LIBE, která, který se zabývá možností um, spustit článek 7 smlouvy o Evropské unii, konkrétně prvního odstavce. Z mé strany to je tedy na této etapě vše. Has Sweeney von Olaf? Tady pana Svínyho z OLAFu. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Ze strany OLAFu tady potvrzuji, že tam můžeme ještě přispět malými opravami těch údajů, které jsme už dodali. Je to obecně vše správné, včetně toho, co se týká roku 2016, ale jak víte, eh, jiné služby už pak mohou se té zprávy chopit a zvážit, co udělají dál a k jakým krokům se uchýlí i z pohledu právních doporučení. Údaje za rok 2017, těmi se zabýváme právě nyní, zatím ještě je nemohu zveřejnit. Čekáme na schválení generálního ředitele a ten zcela jistě vám, paní předsedkyně, je přímo zašle, jakmile budou k dispozici kromě toho už vlastně nemám co dodat. No a pokud byste měli nějaké konkrétní otázky, tak se na nás obracejte. Děkuji vám. Děkuji vám. Já to ještě zopakuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 5. duben a když s tím stejně nemohu nic dělat, tak eh, doufám, že jich bude mnoho. Tím jsme dospěli ke konci tohoto bodu pořadu jednání a nyní zde máme otázku, s níž přišel pan generální ředitel. Víme k tomu něco? No, měl by tady být v 11 hodin. Ano, takto jsme si to i představovali. Takže zatím plán funguje a přicházíme k bodu číslo 12, čili hodnocení politiky soudržnosti s panem ředitelem eh, DG Regio týkající se politiky soudržnosti v Maďarsku, Polsku, na Slovensku a v České republice. Od přistoupení tam máme celou řadu zajímavých eh, informací ze sedmé zprávy o soudržnosti a proto by stálo za to, kdybychom mohli se věnovat právě této záležitosti. Máme na si asi hodinu, mohl by někdo vyslat posly, aby nám pana generálního ředitele zde přivedli. Pan Poš? Ehm, dobré ráno, no, já bych chtěl mluvit k tomu budu už, paní předsedající. I will bit. Dobré ráno, vážené kolegyně a kolegové, paní předsedající. Ehm, dnešní téma je zhodnocení výsledků kohezní politiky ve čtyřech zemích středoevropského regionu. Já neznám přesný důvod, ehm, proč se zabýváme výlučně těmito čtyřmi zeměmi. Pokud se nemýlím, od roku 2004 vstoupilo do Evropské unie 13 ehm, zemí pokud máme mít dnes skutečně horizontální debatu, tak by nás musela zajímat situace ve všech těchto 13 zemích. A nebo třeba všechny kohezní fondy, eh, kohezní země a jejich zkušenosti s implementací politiky soudržnosti eh, z obou finančních období. Ani co se týká stávající schopnosti čerpat, nedokážu vysledovat jasnou eh, dělící čáru mezi členskými státy, které vstoupily do EU po roce 2004 a ty, které vstoupily před ní. Jakožto poslanec za Českou republiku samozřejmě sleduji nejvíce situaci eh, ve své zemi, která ve stávajícím finančním období hospodaří s cca 24 miliardami eh, z evropského rozpočtu a dalšími 8 miliardami eh, z národního spolufinancování. Česko se v předchozím programovém období dlouho potýkalo s nízkou absorpční, absorpční kapacitou a patřilo spíše mezi slabší země co se týká míry čerpání, tento problém se podle mého názoru daří řešit, eh, situace se průběžně zlepšuje a tak v současném období Česko čerpá již mnohem lépe než v minulosti a problémy jsou spíše na úrovni jednotlivých operačních programů. V letech 2004 až 2015 se v Česku zrealizovaly a byly proplaceny projekty v hodnotě skoro 1 bilionu korun, tedy asi 36 miliard euro, včetně národního spolufinancování. Česko je dnes země eh, s jednou nejnižší nezaměstnaností v Evropě a patří mezi eh, nejrychleji, rostoucí ekonomiky společně se Slovenskem, ale třeba i Polskem. Eh, polovina území České republiky již překročila průměr 70 průměru Evropské unie. Ačkoliv se na těchto výsledcích podílí řada ekonomických faktorů a vládních opatření, můžeme si být jisti, Eh, že žádného z nich by se nepodařilo docílit bez dobře implementované evropské politiky soudržnosti. Eh, I přes řadu problémů, na které bylo dnes upozorněno, nebo ještě bude, dochází viditelně k trvalému zvyšování hospodářské situace eh, ve všech kohezních zemích. A to i navzdory dřívější hospodářské krizi. Na závěr bych rád zmínil ještě dvě věci. Náš výbor se eh, včera zabýval zprávou o výroční, eh, výroční zprávou Komise o boji proti podvodům za rok 2016. Eh, tato zpráva mimo jiné konstatuje, že pouze devět zemí EU přijalo národní strategie boje proti podvodům. Mezi těmito státy byly i Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Češi neměli ani problém s předběžnými podmínkami Evropské komise pro implementaci evropských fondů mezi které patřila i legislativa eh, k veřejným zakázkám. Protože jsme na půdě kontrolního výboru, rád zmínili ještě poslední věc. Eh, vybrané členské státy se shodly na konci loňského roku na posílené spolupráci při zřízení úřadu veřejného eh, žalobce s cílem lépe chránit finanční zájmy Evropské unie před trestnými činy, které každoročně vedou ke závažným finančním škodám. Jinými slovy, 20 zemí, které tuto iniciativu podpořilo, si přeje, aby byly trestné činy v oblasti finančních podvodů dostatečně vyšetřovány a stíhány eh, vnitrostátními orgány trestního soudnictví. Mezi nimi jsou opět i Česko a Slovensko. I to naznačuje, že Česká republika přes řadu dřívějších pochybení usiluje o velmi transparentní implementaci těchto fondů. Děkuji. Ja, danke schön. Im Moment hat auch noch nie, noch keiner das Gegenteil behauptet jsem také neříkala nic jiného, ale řekla jsem jenom, že z pohledu těchto problémů, které jsou v některých zemích větší, v jiných menší, jsme tady se rozhodli dnes hovořit o čtyřech zemích. To neznamená, že o těch ostatních nebudeme hovořit někdy jindy. Vážená paní předsedkyně, dobré ráno. Děkuji vám všem za tuto příležitost. Je to, myslím, ten správný okamžik, abychom se pokusili z nadhledu vyhodnotit celkový vývoj ve čtyřech velmi důležitých členských státech které jsou zároveň příjemci velkého objemu prostředků především z politiky soudržnosti, a to od roku 2004, kde přistoupili do Evropské unie. Pojďme k prvnímu grafu. Začneme základními informacemi. Vývoj hrubého domácího produktu v Polsku, České republice, Maďarsku a Slovensku ve srovnání s evropským průměrem. Evropský průměr to je ta tečkovaná čára, východiskem je 100 v roce 2004 a vidíte, že tato eh, čerchovaná čára je v podstatě eh, víceméně konstantní, to znamená, že ten evropský průměr se vyvíjel eh, méně pozitivně než hrubý domácí produkt těchto čtyřech členských států. A také vidíte velké rozdíly mezi těmito čtyřmi členskými státy. Maďarsko v podstatě víceméně kopíruje vývoj evropského průměru. To znamená, že v relativním hledisku dohání zbytek Unie. Česká republika je dokonce nad průměrem Evropské unie, pokud je o dynamiku hospodářství. A pak je tu Slovensko a Polsko, které se jí velmi přibližují. V případě Polska konkrétně je pozoruhodné to, že Polsko přestálo hospodářskou krizi bez toho, že by došlo k negativnímu růstu. To znamená, k růstu tam docházelo i v letech 2009 a 10. A já bych eh, řekl také díky důležitým příspěvkům z evropských prostředků za roky 2009 2010 protože šlo o konec programovacího období 2006 až 2012 a začátek eh, období 2007 až 2013. Když se podíváte na akumulované údaje o růstu, vidíte, že Evropská unie od roku 2004 narostla pouze o 15 za těch 13 let. A právě tedy v důsledku negativního dopadu hospodářské krize. A vidíte, že Maďarsko na tom není o moc lépe, 16%, Polsko a Slovensko tady jsou na špičce, téměř 60% růst v průběhu těchto 13 let. A vidíte také, že z pohledu té aktuální dynamiky ten vzorec zůstává podobný. Maďarsko je tedy lehce za ostatními třemi členskými státy. Jak to potom tedy interpretovat z pohledu hrubého domácího produktu na hlavu a také nákupní síly. Vidíme tedy zase snahu dohánět průměr, především v Polsku a Slovensku. A také přesvědčivý vývoj ze strany České republiky, která už na tom i tak byla dobře, a trošku skromnější postup, který začíná druhou nej, nejprosperujícnější zemí ze zemí Vyšegrádské čtyřky, to bylo Maďarsko, které však, eh, které tedy začalo nadějně, ale po těch 13 letech je méně prosperující než ostatní země Vyšegrádské čtyřky, předehnala ho Polsko. Změny v procentuálních bodech jsou také velice nápadné. Polsko a Slovensko dohánějí o 21% bodů evropský průměr. Maďarsko bylo vzdáleno zhruba na polovinu a teď je ten rozdíl jenom 71%. V případě Slovenska tedy dohnalo až do 88%. Slovensko 90% a nyní v podstatě na stejné úrovni jako Španělsko. Pokud jde o sociální indikátory, protože, jak víte, politika soudržnosti se týká hospodářské a sociální soudržnosti a Evropský sociální fond se hodně zaměřuje na no. to, aby lidé měli práci, vidíme, že v Polsku a Slovensku ve chvíli, kdy přistoupili k Evropské unii, pořád byla rekordně vysoká míra nezaměstnanosti. V důsledku přechodu eh, z centralizovaného hospodářství na tržní ekonomiku. V důsledku toho nezaměstnanost eh, v roce 2004 vzrostla až, po roce 2004 vzrostla až na 20 V té době v podstatě nejpříznivější situace byla v Maďarsku a také v České republice. O 13 let později vidíme, že jak Polsko, tak Slovensko dohnali nebo dokonce předehnali evropský průměr, a to s poměrně velkou marží v případě Polska. A Česká republika nyní je evropským šampionem, pokud jde o nízkou míru nezaměstnanosti. Je to 2,4 podle nejnovějších údajů, což je nejnižší míra nezaměstnanosti v celé Evropské unii. Polsko přešlo ze situace masivní nezaměstnanosti do situace, kdy chybí pracovní síla v celé řadě oblastí. A dnes se otvírá světu, nabírá pracovníky například z Ukrajiny ve snaze eh, řešit tento problém. Takže opět, je to velice pozitivní vývoj od okamžiku přistoupení. A teď pokud jde o další sociální indikátory, obyvatelstvo ohrožené chudobou nebo sociálním společenským vyloučením, sociální exkluzí. Tady máme údaje pouze za rok 2005. A vidíme, že situace se zlepšuje plošně. Nejdramatičtěji asi v Polsku, kde se podařilo snížit tento ukazatel o více než 50 na hodnotu, která se blíží evropskému průměru. Ostatní státy Vyšegrádské čtyřky se vedou méně pozitivně. A Maďarsko je pořád nad průměrem Evropské unie v tohoto pohledu. Tady Česká republika opět má vlastně nejnižší čísla za celou Evropskou unii, i když jsem slyšel české představitele, kteří eh, tato tvrzení napadli, eh, s tvrzením, že naše metodika výpočtu není správná a že se na situaci díváme příliš růžově. Nicméně Podle našeho názoru jde o stabilizovanou eh, situaci. Pokud jde o kvalifikace a dovednosti pracovní síly, vidíme obrovský pokrok. Když se podíváme na podíl segmentu populace ve věku 30 až 44 s vysokoškolským vzděláním. Vidíme, že tento podíl prudce vzrostl téměř o trojnásobek v případě České republiky a Slovenska. tři ze čtyřech vyšegrádských zemí vyšegrádské čtyřky. V tomto ohledu 17 and Poland has surpassed the EU average. Téměř dohnali evropský průměr a to na hodnotě 44%, ale vidíme, že všechny tyto členské státy s výjimkou Maďarska dosáhly větší míry pokroku než evropský průměr. To je, myslím, velmi důležitá statistika, protože nabízí také představu o růstovém potenciálu do budoucna. Ty úvodní fáze dohánění ostatních jsou vždycky nejednodušší, protože Jakmile máme stabilní legislativní a regulatorní rámec a přispojíme se k jednotnému trhu, přilákáme přímé zahraniční investice, což přispěje k rapidnímu rozvoji na začátku. A všechny členské státy z toho opravdu těžily. Ale samozřejmě, jakmile se přiblížíme evropskému průměru, situace se začíná komplikovat, protože najednou je třeba opravdu kvalifikovaná pracovní síla a také přechod na inovativní modely vytváření růstu. A tady můžeme jenom doufat, že aspoň jeden prvek toho, co je potřeba, už existuje v těchto čtyřech členských státech, tak aby tedy mohli pokračovat v nastoupené cestě směrem ke konvergenci. A nyní dále tady vidíme v podstatě takový eh, hlavní fenomén vývoje ve třech ze čtyřech vyšegrádských zemí v uplynulém období a ten souvisí s tím, že takovým tahounem vývoje jsou hlavní města. A v případě České republiky vidíme, eh, že se trošku zvyšují rozdíly mezi hlavním městem a regiony, v Polsku také a na Slovensku je to nejevidentnější. V těchto třech případech jde o to, že Praha, Mazověcký a Varšava a Bratislava se těší solidnímu růstu a rostou také mnohem rychleji než je národní průměr. Zatímco v Maďarsku vidíte, že ty eh, rozdíly mezi regiony se snížily. To znamená, že ten region hlavního města se vyvíjí pomaleji než zbytek země. To není eh, abnormální fenomén, naopak je to víceméně normální vyšší míry růstu souvisí s určitou koncentrací. A já bych si dovolil říci, že se tyto rozdíly podařilo udržet v určitých mezích umožnili obecně tedy rychlejší míru růstu, než by tomu bylo jinak za jiných okolností. Tato čísla, pokud jde o rozdělení prostředků z fondů soudržnosti, jsou tedy velká čísla a také tu vidíme velkou míru intenzifikace na měřenou podle obyvatele za rok v letech 2007 až 2013 eh, měla Česká republika nejvyšší míru intenzity dotací na jednoho obyvatele. Polsko a Maďarsko mm, se drželi v závěsu a v tomto období Slovensko vede a v závisu za ním je Estonsko. Takže máme čtyři členské státy, které profitovali, a to je tedy z toho v minulosti, z té nejvyšší míry podpory z Evropské unie za 20-leté období, téměř 20-leté. Říkám de facto, protože dopady tohoto období budeme pocitovat až do roku 2023. Celá řada tedy vlastně účinků nebo přínosů ještě není vidět. Jakožto podíl hrubého domácího produktu byla tato podpora také velmi přesvědčivá. Maďarsko získalo nejvíc v poměru podílu na hrubý domácí produkt, bylo to o 1% více v období 2007 až 2013 než ostatní země Vyšegrádské čtyřky. A také v tomto období jde o trošku vyšší míru než u ostatních. Jak se vedou tyto země dnes? v současném programovém období. Máme tady eh, Maďarsko, které eh, se vyznačuje trochu neobvyklým vývojem. Tady v podstatě došlo už k vynaložení všech prostředků z Fondu soudržnosti na konkrétní projekty. A také pokud je o eh, čerpání prostředků vede celému tomu seznamu. Ostatní tři vyšegrádské země jsou trošku pod průměrem v případě České republiky a Slovenska a nad průměrem v případě Polska. Polsko také v tomto období se vyznačuje velice konzistentním výkonem. A vidíme tedy harmonický vývoj, pokud jde o absorci, absorpci fondů za současné období. Tady je to možná příliš drobným písmem. Není třeba soustředovat se na všechna tato čísla. Jde o klasický příklad očekávaného výsledku a přínosů současného období v oblastech, kde pořád ještě podporujeme celou řadu projektů, například ve vodohospodářství, tedy čištění a úpravu vody, odpadovém hospodářství, dopravní infrastruktura, zavádění širokopásmového internetu, podpora firem ale co já bych rád zdůraznil, je to, že v tomto období, a to souvisí s připomínkou, kterou jsem již měl, i vidíme potřebu progresivně modifikovat náš přístup tak, aby nadále docházelo ke konvergenci. Protože ve všech těchto čtyřech členských státech se stále více soustředujeme na výzkum a vývoj. A s pomocí našich fondů ve všech členských státech významně naroste objem prostředků vynakládaných na eh, výzkum a vývoj a následně tedy jejich podíl na hrumém domácím produktu. A to do roku 2020. A to je žádoucí, přesně o to nám šlo. Také jsme to s těmi čtyřmi členskými státy dojednali. Na základě naší strategie tzv. Smart Specialization budeme klást další důraz na výzkum a vývoj, odklánět se o investic do infrastruktury, budeme také více investovat do kvalifikací a dovedností, protože tedy ta situace na trhu práce v těchto zemích je v podstatě velice vyhrocená a je třeba zaměřit se na vyšší míru kvalifikovat, kvalifikace pracovních sil. A konečně Dovolte mi odprezentovat výsledky simulací našeho mm, ekonomického modelu. Je to tedy model, který používá ředitelství ECFIN, kdy se snažíme predikovat čistý dopad všech změn na úroveň hroba, hrubého domácího produktu. V důsledku tedy vynaložení prostředků z fondu soudržnosti za ty za tedy to období až do roku 2017, to znamená, že ještě nevíme, jaké dopady bude mít eh, programovací období 2014-2020, tam tedy také ten objem prostředků je už skromnější. Nicméně do roku 2017 na základě výdajů z prostředků Fondu soudržnosti očekáváme, že hrubé domácí produkty těchto čtyřek zemí budou o jeden procentuál, porostou o jeden procentuální bod, což vidíte tady jinými slovy. Kdyby nebyla politika soudržnosti, polský hrubácí domy, hrubý domácí produkt by byl o 7% nižší, v Maďarsku o 5% nižší, v Slovensku a České republice o 4%, téměř 4% nižší. Abych to tedy schrnul, já se dovolím opatrně nabídnout myšlenku, že politika soudržnosti se osvědčila, pomohla méně rozvoj, rozvinutým regionům a zemím v tom, aby se přiblížili zbytku Evropské unie, ale samozřejmě nepopírám, že za tímto relativním úspěchem tří ze čtyřech těchto členských států jsou i přímé zahraniční investice. A mohu také říci, že máli politika soudržnosti nadále mít pozitivní dopad na tyto ekonomiky, musíme se stále více zaměřovat na inovace a dovednosti. Děkuji. Vielen Dank, Herr Děkuji vám, pane generální ředitele, to bylo velmi zajímavé. Myslím, že dnes máme jeden z těch lepších dnů, to už je možné říci, protože nejhorší by bylo možné říct, že máme obrovský objem prostředků, které se 62 miliard, které na to šly do těchto čtyř zemí a že by to nemělo žádný efekt, takže Otázka je teď, jestli nemůžeme říci, že by s tím bylo možné dosáhnout ještě víc. O tom je potřeba diskutovat. V každém případě jsou tady výsledky a chtěla bych ještě eh, říci, že dnes tady máme eh, nového zástupce účetního dvora, který tady poprvé, možná, že byste také mohl eh, říci něco k té situaci. Nemusíte, ale klidně, pokud budete, tak můžete. Paní Dlabajová má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, pane generální řediteli. Vždycky je dobře, jak jste říkal sám na úvod, se podívat na přehled historický čerpání kohezních fondů. A já jsem se dnes naučila dvě věci, že nic není černobílé. Někdy ti, kteří jsou na tom špatně, se mohou velmi zlepšit. A také je evidentní, že komise je schopna poskytnout eh, eh, přehledné konkrétní údaje, o to jsme také žádali, například když jsme včera hlasovali o absolutoriu pro Evropskou komisi, takže jste nám tady teď poskytl údaje, o které jsme potřebovali, abychom mohli změřit ten skutečný dopad kozní politiky. Je dobře, že se někdy zmiňuje osvědčená konkrétní praxe. Já bych mohla uvést příklad České republiky, například eh, z Ministerstva pro místní rozvoj, které vyvinulo mapu projektu, aby bylo možné se podívat, kde to mělo reálný dopad, jak se to projevilo a jakou hodnotu to přineslo. A teď se dostávám k přidané hodnotě. Asi nemusíme diskutovat o tom, eh, jaké byly reálné benefity kohezní politiky. Vy jste tady uváděl ta čísla, ale moje trochu filozofická otázka je následující. Možná, že to nebyli pouze ti příjemci, kteří z toho měli prospěch, ale byla to celá Evropská unie, která měla prospěch z těchto investic do kohezní politiky. Takže můžeme mluvit o evropské přidané hodnotě, můžeme samozřejmě se na to dívat různých úhledů, úhlu pohledu, které se zájemně doplňují než naše. Eh, je to samotná kohezní politika, která v původní podobě představovala tu přidanou hodnotu. Zatímco ten každý jednotlivý projekt tu přidanou hodnotu nemá takovou, tak celkově za to to má mnohem větší dopad jako balíček. Snižují se rodiny mezi regiony, zvyšuje se zaměstnanost, zlepšují se e, životní úroveň občanů, zlepšuje se ochrana životního prostředí. Těch e, benefitů je celá řada. Takže souhlasíte s tím, že bychom měli i nadále mít velmi silnou kohezní politiky v tom příštím víceletém rámci? Je možné to vyvodit z těchto údajů? Představuje toto všechno, tu evropskou přidanou hodnotu? A ještě jednou vám děkuji za vaši prezentace. Některé z těch údajů pro nás byly velmi zajímavé. Tak prosím, byste mohl eh, být eh, příkladem pro ostatní generální tajemníky, aby také oni nám poskytovali tyto údaje v této formě. Pan Zdechovský. Thank you very much, uh, director, for your... Děkuji vám, pane generální řediteli, za vaše velmi kvalitní prezentaci. Já jsem byl velmi příjemně překvapen všemi těmi čísly. A mám-li mluvit v České republice o té možnosti vystoupení České republiky z EU, tak si vás vezmu s sebou, abyste mi seděl po pravici, abyste vždycky všechno toto mohl uvádět. Nejsou to jenom slova, jsem opravdu velmi eh, příjemně eh, překvapen tím, co jsme tady slyšeli, ale mám eh, otázku týkající se kontrolního výboru a to, co děláme tady v Evropském parlamentu, že my bychom rádi věděli, jak můžeme lépe řídit všechny tyto věci. Hovořil se tady o HDP těchto zemí a mám také materiál, který eh, hovoří o tom českém příběhu úspěchu. <clears throat> Samozřejmě, že se to netýká jenom České republiky. Už Martina přede mnou říkala, že to je prospěšné pro celou Evropu, protože hodně těch společností, které se na tom podílely, je tak z západu nebo severu nebo jihu Evropy. Moje otázka je následující. Hodně těch zakázek jde netransparentním společnostem, kde nikdo neví, jaká je přesně vlastnická struktura, kde nikdo neví, kdo za tou společností stojí. jestli je to kapitál z Ruska nebo odinut. Takže se chci zeptat, jestli se nějaké podobné problémy vyskytují a jestli je možné to změnit. Druhá otázka. Jak eh, zohledňujete práci policie? přípravě na to nadcházející období. Tam, kde u konkrétních projektů dochází k neoprávněnému čerpání. A za třetí, mluví se o kontrolách. Vy říkáte, že děláte hodně kontrol. Ale jak je dopad těch kontrol ze strany DG Regio? Když to srovnám se závěry OLAFu, tak velmi často ale se v důsledku těch kontrol nic neděje a Olaf eh, na to má jiný názor. Takže se chci zeptat, jestli je možné z těch případů něco vyvodit a změnit tu budoucí podobu kohezní politiky. Předtím jste tady nebyl na debatě, kde jsme velmi intenzivně diskutovali o těch chybách, o no, tom zneužívání evropských prostředků v Maďarsku a v Polsku a na Slovensku. To nás teď už zajímá docela dlouho tomu bychom eh, bychom také mohli hovořit. Paní Šodrova. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Eh, já musím říct, že vůbec nejsem překvapená tím eh, pozitivním dopadem, o kterém hovořil pan ředitel. Já jsem přesvědčena o tom, že kohezní fondy mají zásadně pozitivní vliv na rozvoj, mluvím teď o České republice právě proto, že pocházím z regionu, který výrazně čerpal, je to Zlínský region, východ České republiky a vím, že bez uh, Eh, kohezních fondů bychom měli velké problémy dohánět eh, západní Evropu. Eh, co mě zneklidňuje, je těch 45 pouze čerpání. Já se domnívám, že je to částečně způsobeno i prostě změnou, změnami na ministerstvech, tou nestabilitou. Proto mm, myslím si, že to mm, investování do budování kapacit je nezbytné. Máme ho v tom grafu, že Česká republika Um, čerpá ze čtyř zemí relativně méně prostředků na budování odborných kapacit, což je možná škoda. A chtěla jsem se zeptat na takovou disproporci, kterou tam vidím. Eh, vy jste doporučili, aby v tom budoucím období se přenesla ta váha pro čerpání na výzkum a inovace. Já s tím naprosto souhlasím, ale musím upozornit, že to může mít právě dopady na disproporci v regiona, mezi regiony a centry, protože samozřejmě špičkový výzkum, špičkové eh, inovace se soustředí ve velkých centrech Česká republika, konkrétně Praha, Brno. Čili eh, samozřejmě je to, já tomu rozumím, souhlasím s tím, že výzkum inovace jsou tahouni do budoucna, ale pokud bychom zanedbali budování infrastruktury, tak by to ještě zvyšovalo tu eh, disproporci mezi centrem a regiony. Ehm, čili tady bych eh, se přimlouvala za to, aby investice do infrastruktury infrastruktury pokračovaly, aby to propojení regionů a center mohlo být dále budováno. Děkuji. Kolegy Liberacki, bitte. Pan Liberacki. Děkuji bardzo, paní předsedající. Přepraszam. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem zde na prezentaci nebyl, ale eh, volali mě povinnosti místo předsedy tohoto parlamentu a Bohužel mi to uniklo, ale z toho, jak jsem to pochopil, byla velice poučná, tedy za ní rovněž děkuji. Na čem záleží z pohledu politiky soudržnosti je stoprocentní uskutečňování těch projektů. My sami to ze zkušenosti v Polsku vidíme, totiž pustíme se do nějakého či nějakých projektů, zejména v oblasti infrastruktury, no a ani jeden z nich nedoběhne. Například u mě se úroveň soudržnosti skutečně zvýší, pouze pokud pak tu e, dálnici máme od hranice s Běloruskem až k hranicím s Německem. No a bohužel my v této situaci zatím nejsme. Spíše vše spěje k tomu, že si vláda ty prostředky přesouvá tak, jak se jim to politicky hodí. Čili například tam, kde se snaží mobilizovat voliče, aby hlasovali zrovna na ně. Tady bych čekal, že by komise k tomu měla přistoupit spíše více rozhodně a pak ještě máme odvětví, která zaostávají. No a v Polsku tradičně zaostává právě železniční odvětví, železniční infrastruktura. A i tady, podle mého názoru, je ten tlak komise příliš slabý. My už dva roky jsme měli tlačit na Polsko, aby se více věnovalo železnicím a komise příliš snadno souhlasí s tím, že se uskuteční nějaký trade-off. Dobrá, tak se vám nedaří ty koleje stavět, tak si za to kupte vagóny, či si nějakou cestu vystav, vybudujte. No a bohužel to pak vede k tomu, že z pohledu infrastruktury, z pohledu celoevropské dopravní sítě, ale nikoli pouze dopravní, z pohledu celoevropské infra, infrastruktury už nemáme tu záruku, že se ta soudržnost opravdu dostaví. A přesto, že do toho investujeme celé miliardy. Proto apeluji na komisi. Buďte rozhodnější. Trvejte na svém. Pokud se nějaký stát k něčemu zavázal, tak nechť to dokončí a nechť ta evropská přidaná hodnota opravdu vzniká. A ne, že jim připustíme, že se jednou soustředí na jich Polska, protože tam zrovna odtud je nějaký ten politik, Teď se všichni snaží zaměřit na východní Polsko, protože tam má vláda podporu. No a pak to vypadá tak, že po pár letech to není dokončené vůbec nikde. No a samotná komise nám tady přicházela s příklady a například polské železnice zde figurují jako negativní příklad. Takže takhle bych si to představoval a moje otázka zní, z jakých důvodů Evropská komise je nečinná a nereaguje na tyto nedůslednosti. Přece bychom možná na ní měli tatit, aby s tím něco udělala. Javor. Děkuji za tuto velmi informativní prezentaci o dopadu kohezních politik eh, na země Vyšehrádské čtyřky, přestože i tady se objevují neúplně pozitivní údaje o mé zemi, Maďarsku, které je trochu výjimkou eh, v mnoha ohledech mezi těmito zeměmi. To je něco, co my víme už dlouho, a rádi bychom e, znali vysvětlení toho, proč tady došlo k jinému vývoji než e, v ostatních zemích. A proto mám otázku na pana Lemetra, protože hm, jsem to ve vaší prezentaci neslyšel. Vidíme tady, jak se Maďarsko liší od ostatních, ale nemáme žádné vysvětlení, proč k tomu došlo. Co se nedaří? v Maďarsku. A proč eh, ty kohezní projekty neměly lepší dopad? Je to korupce? Je to takové vysvětlení? Nebo to byly špatně zvolené projekty v Maďarsku, neúčelně využité zase z politických důvodů? o kterých tady mluvil můj kolega. A já si myslím, že to je důležité, vzhledem k tomu, že eh, jsme teď uprostřed debaty o víceletém finančním rámci po roce 2020. A proto bychom měli hledat odpovědi na otázky, proč kohezní politika nebyla úspěšná v některých zemích a co s tím Evropská unie může dělat. A jak je možné lépe využívat evropské prostředky. Musíme mít silnější protikorupční opatření, EU, nebo má to komise lépe kontrolovat, jakým směrem se máme vydat. A nebo musíme sledovat e, realizace těch evropských e, priorit a cílů v jednotlivých zemích. Myslím, že to je důležité vzhledem k tomu příštímu finančnímu rámci, protože asi nemá cenu ty peníze házet z okna, tak jak jsme to dělali v předchozích obdobích. Skutečně mě zajímá odpověď na tuto otázku. Byl bych rád, aby nám komise mohla říci, jak ona chápe to, proč došlo k jinému vývoji v některých zemích. Pan Cele. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím eh, také, že podpora evropských strukturálních fondů v těchto zemích ve střední Evropě měla nebo přivodila pozitivní změny, ale nesmíme zapomínat na to, že v těchto zemích proběhla transformace, protože do roku 89, do roku 91 tady fungoval úplně jiný hospodářský model kolektivistický socialistický eh, model, centrálně plánovaná ekonomika, kdy eh, eh, komunistická strana udávala, jakým způsobem se má hospodářství vyvíjet. Bylo to založeno na tom popisu, Marxově popisu tradičního kapitalismu a když se socialismus hroutil, a bylo to nahrazeno tržním hospodářstvím, tak bychom neměli zavírat oči před tím, že tady eh, si uvědomila řada firm ze západu, že tady mohou dosáhnout velkých zisků. A také ty bývalé vládnoucí vrstvy zase byly v nejlepším možném postavení, protože věděli, jak se mohou obohatit ze zdrojů těchto zemí. Já myslím, že ještě v mnoha případech to pořád probíhá, nebo je tomu tak i nadále. A to také přispívá k tomu vývoji, který se nám tady částečně nelíbí. Předtím bychom neměli zavírat oči. Znamená to, že bychom i nadále měli velmi důkladně tady ten vývoj sledovat a doufat, že Mezitím se tady více prosadí občanská společnost, která bude sledovat ty, kteří tady dělají své obchody nebo kteří to tady politicky ovládají a bude se jim koukat na prsty. A to bychom měli podpořit. Jak nebezpečné, nebezpečná ta situace může někdy být, eh, jsme teď viděli na Slovensku, ale nejenom na Slovensku, i na Maltě, byla zavražděna jedna novinářka, která se snažila sledovat to, co dělají politici. Ale ještě k té eh, klesající nezaměstnanosti, zejména v Polsku, ale i v jiných zemích, to myslím, že je možné připsat také tím, že tyto státy se staly členy EU, mají svobodu pohybu, tedy pracovní síly mají svobodu pohybu a víme, že došlo k velkému odlivu Eh, pracovní síly. Vidíme řadu eh, polských poznacích značek na západě a i u mě v Berlíně. Tady vidíme stoupající počet eh, občanů z Polska, kteří se tady usazují. Myslím, že to je jedna z výhod Evropské unie, která také přispěla k tomu, že ty situace na pracovním trhu se velmi výrazně zlepšila a že tady už dokonce je deficit pracovní síly. Ale samozřejmě v tom chceme nadále pokračovat, protože to také hrálo svou roli v té jedné zemi, eh, která bude odcházet z EU, kde se ta svoboda pohybu pracovní síly promítla. Tady uvidíme, jak eh, dopad to bude mít na této země. To bychom také měli eh, sledovat v budoucnosti. Děkuji, pan generální ředitel. Vy jste hovořil o těch 60 miliardách a teď nám můžete zareagovat na tu diskusi, která tady zazněla. <clears throat> Děkuji, paní předsedající. A děkuji za všechny komentáře i reakce i za následné otázky. Vlastně nikdy bychom neměli být spokojeni stoprocentně. To je jasné, protože vždy zde je prostor pro zlepšování, zlepšování dopadu jakéhokoliv vynakládání veřejných prostředků, zejména prostředků do veřejných investic, jako zde. A tady musím říci, že přesně tak eh, na to jdeme v rámci DG Regio. My se nedomníváme, že už jsme přišli na nějakou, nějaký magický zázračný recept, který nám vyřeší vše v rámci DG Regio. Neustále hledáme nové materiály, nové podklady, proto abychom se i my mohli zlepšovat. Proto jsem rád, že i vy nám tady skýtáte prostor pro úvahy. Snažíme se ke všemu přistupovat opravdu s otevřenou myslí a bez předsudků a vyhledáváme to, co už se osvědčilo, ty ingredience v té směsi, které jsou slibné do budoucna a rovněž projekty, které už zjevně přinášejí hmatatelné výsledky. A zejména, když se to týká regionu těch nejzdálenějších ve smyslu evropského průměru, které tedy zaostávají nejvíce a někdo zde i dokonce upozornil na to, že právě tyto regiony se mohou ještě vzdálovat tomu průměru, pokud se ukáže, že například v hlavních městech byli schopni zrychlit. My jsme něco takového rozjeli před dvěmi lety, takový průzkum, no a z toho se už dokážeme poučit a vyvozujeme z těchto různých politických experimentů i závěry. Tedy toto ve smyslu, jakou filozofii se snažíme řídit. Rozhodně netvrdíme, že jsme vševědové. Naopak máme pocit, že společně se všemi se snažíme dospět k tomu, co funguje nejlépe v těch členských státech. A doufám, že se mi podaří vás i přesvědčit, přesto, že ty otázky by snad naznačovaly opak, že neodhlížíme od toho, co se v členských státech děje. A že kdykoliv je to třeba, kdykoliv se zdá, že něco je vhodné, si zaslouží pochvalu, tak to i pochválíme a naopak. A nyní snažím se pokrýt vše etapou odpovědí. Takže nejdříve tady mám paní Labajovou a tam odpovídám ano. Výhody, které proudí směrem k jednotlivým členským státům, by neměly se zastavit na hranicích. Je zcela jasné, že to, že se někomu začne dařit hospodářsky lépe, tak jak jsem to tady popsal, bude mít i ten kaskádový efekt na jiné členské státy díky společnému trhu. A tady bych vypíchl dva hlavní způsoby, jak se to děje. Jednak dodávky smluvní vztahy, mnoho firm, konkrétně které původně sídlily víceméně pouze na západě, se nyní snaží o in, uspět eh, infrastrukturálních projektech v těchto zemích a za druhé zvýšená hospodářská aktivita podporuje vývoj obchodu. To pozorujeme například, když si změříme podíl vývozu a dovozu. Tam se ten podíl radikálně zvýšil. No a zvýšená, oživený obchod je ku prospěchu všem v rámci Evropské unie. Po tomto bodu pořadu jednání máme ještě konkrétní bod, který se týká jedné české firmy. Takže tady už se pan Zdechovský ptal na potenciální problémy, které nám může skýtat eh, to, že určitým projektům schází transparentnost. Zatím tedy odpovím spíše obecně. Už celá léta jsme v situaci v České republice, kde máme ano, přípustné držitele akcí na eh, doručitele a tím pádem je možné skrýt skutečného vlastníka dané firmy. Komise i rada se už obracely na Českou republiku a to už několikrát na prostoru celých dlouhých let v rámci rovněž těch doporučení pro danou zemi a nyní i v rámci čtvrté směrnice týkající praní spinavých peněz, kterou Česká republika transportuje, jsme se konečně dočkali a nastal tam posun tedy anonymní držení akcí už v České republice možné nebude a tady doufáme, že se tato věc víceméně už nám spadne jako kámen ze srdce, i když pouze jenom v určitém smyslu, protože tady ještě jde o to, že máme určité zodpovědné činitele, kteří, když se mají věnovat například projektům, které jsou vyhrazeny pro malé a střední firmy, by měli mít povinnost si ověřit, že opravdu v daném případě hovoříme o malém nebo středním podniku. A tam, když jsme před rokem provedli audit, kontrolu v České republice a neuspokojila nás ta situace tady se nám nezdálo, že české úřady se věnují dostatečně podrobně analýze daných firm a prostě berou pouze informace, které dostanou v dobré víře jako správné. Takže my jsme je požádali, aby prováděli systematické a komplexní kontroly skutečného stavu ve firmách a z toho, co víme, tak se tím opravdu zabývají. Obecně jste se rovněž tázali, jaké jsou dopady našich kontrol. Když se tedy podíváme na poslední období, tak eh, výsledkem našich kontrol je, že se provádí opravy, které mají hodnotu miliard a ještě další opravná opatření budou uskutečňována na základě státních auditů. My už jsme vám ty údaje předali a rádi je předáme znovu. To je v kontextu tedy té chybovosti, o níž hovoříme. Tady přece jen se zdá, že dokazujeme a ten proces stále ještě běží, že když ještě k roku 2007 až 2013 snažíme dospět k uzavření tohoto víceletého finančního rámce, takže tam ta chybovost nepřekročí 2%. Právě díky tomu, že průběžně se snažíme apelovat na to, aby ty oprávky byly vyřešeny. Pak podvody tam jste naznačovali, že by k ním mohlo docházet, kdykoliv jste přivolali Olafa a jeho zprávy, které se pisuje. No je pravda, že nedospíváme vždy k totožným závěrům jako Olaf a jeho zprávy. My se systematicky věnujeme tomu, že zprávy OLAFu předáváme příslušným národním úřadům a ty posléze mají možnost reagovat. A případně i přispět svými dodatečnými informacemi a tak dále. A velice často to pak vede k nápravě, i když ne vždy ke stoprocentní uvedení všeho do, na pravou míru a do toho původního stavu v souladu s tím, jak si to představuje Olaf a jak se to v té zprávě objevilo. Ale já vás ujišťuji, že rozhodně my se držíme toho, co Olaf eh, ve své zprávě zmiňuje a věnujeme se tomu do doby, než vše bude vyřešeno ku spokojenosti. A pouze douška, že ne vždy se to týká pouze podvodu. U podvodu musíme dosáhnout či nesrovnalosti vždy stoprocentní nápravy. U jiných záležitostí se to ale sleduje rovněž. Paní Šojdrová. Vy jste sama zde upozornila na to, že právě východní část České republiky by se tak zdárně nevyvíjela, kdyby nebylo fondu soudržnosti. A s tím já nemohu než souhlasit. Zároveň jste zde vyjadřila obavy, zda do budoucna, když se budeme zaměřovat více na ten, to odvětví inovací, tak se mohou zvýšit ty rozdíly regionální. Ano, musíme se tomu věnovat, to je pravda ale infrastruktura nemůže být jediným řešením, které by mělo vést k tomu, že se ve všech regionech eh, srovnají ty ukazatele. Snažíme se tou, eh, tím přístupem, který upřednostní tu chytrou specializaci, tu smart specialization, vybízet příslušné úřady, jak eh, ústřední, tak ale i regionální, aby se zamysleli nad svými silnými stránkami a na co by se měli zaměřit. Tak, aby se situace vyvíjela. Já bych tady využil tu příležitost takové obecné připomínce máme mnoho velice dobrých příkladů toho, že určité zaostávající regiony to opravdu dotáhují do čela peletonu. A je důležité se podívat na to, kam naše peníze putují u všech těch čtyř členských států. Ale zároveň zde máme potřebu se důkladněji zamyslet nad tím, jak opravdu stojí za to tu podporu využívat, no protože i tak musíme počítat s tím, že jak se situace zlepšuje, tak samotná úroveň té podpory se bude postupně snižovat. Pane Liberacky, s vámi bohužel nemohu říct, že bych souhlasit Nejdříve, co se týče těch nedokončených projektů, vyjasněme si, o čem zde hovoříme. Pokud nějaký projekt není dokončený či ne- nefunguje, tak musí být eh, ty peníze vráceny. Vy velice podrobně e, zde hovořil o něčem a podívejte se, jak to vypadá v Řecku. Tam to běží přesně tak my jsme měli určité období, kdy jsme Řecku dali možnost vše napravit, ale do března 2019 to musí vše fungovat. To víme, že nebude snadné. A já tady musím jasně konstatovat, ty projekty nejenže musí být dokončeny, ale ta infrastruktura musí být funkční, musí mít uživatele, aby ty finanční prostředky si ten stát mohl podržet, aby je nemusel vracet. Pak ještě hovoříte o těch dálnicích, které ještě nejsou dokončeny od východních až k západním hranicím, případně od severních k jižním hranicím Polska. Ale to už je něco jiného. Je jasné, že se dálnice ve všech evropských zemích staví kus po kuse. 10, 20, 30 kilometrů nejdříve a pak ten další úsek. Tady žádný rozdíl mezi středoevropskými a západoevropskými státy není. Členské státy si mohou nastavit určité priority, že by se některé úseky například mohly dokončit přednostně a většinou je to otázka uh, pečlivé úvahy, například jak vyvinutý je ten region, kam tu dálnici chceme vést a jiné podobné záležitosti. Já vás chci ale ujistit, že když přijde na tady, jestli se nepletu, tak jde o S6 v severním Polsku, tam budeme opravdu trvat na tom, že je třeba dokončit tu nazval bych to evropštější, evropskou přidanou hodnotu právě tohoto projektu. O těch železnicích a železniční infrastruktuře. I zde s vámi nemůžu souhlasit. Já sám jsem v Polsku byl a byl jsem i u spuštění konkrétní task force, která vznikla při součinnosti polské vlády, polského e, železničního podniku státního a nás. A ještě tam byl Jaspes e, z EIB v tom. A cílem je, aby kolektivně vznikl politický nátlak, co největší, na orgán, který by se těmto projektům měl věnovat a který, jak víte, tradičně bohužel si s tím neradí. A cílem toho všeho je, že by miliardy, které byly na toto programové období vyčleněny, byly opravdu využity na stavbu železniční sítě, na zlepšování železnic v Polsku. Máte pravdu v tom, že v tom minulém období, uplynulém, docházelo k určitým přesunům ve srovnání s původními plány, že se ty peníze povolovaly aby například se nestavěly či nezlepšovaly samotné e, koleje, ale aby se například e, modernizovaly vagóny. To vše však se týkalo modernizace. Je to až tak špatné, když se podíváme na vývoj toho, jak se polské železnice využívají, tak vůbec ne. Nyní máme pohodlnější vagóny, atraktivnější a to svou měrou přispívá k tomu, že se nám zvýšují počty cestujících. To, pokud si správně vzpomínám, vzrostlo až o 40 za minulých 6 eh, či 7 let. Takhle z paměti to cituji. A nechceme u toho zůstat. Chceme, aby se zlepšovaly i samotné železnice, samotné koleje. Máme zde paní ředitelku či pana ředitele, který u toho byl, když se to vše rozbíhalo a který to bedlivě sleduje. A snažíme se to nyní opravdu monitorovat spolupracujeme s polskou vládou přitom, abychom dosáhli toho, co jsme si přece vzali. K tomu, jak se rozdělují projekty a fondy mezi polskými regiony. Tady bych rád na prvním místě zdůraznil, že v tomto programovém období se ty prostředky regionalizují mnohem více. Více než 50 prostředků vyhrazených eh, Polsku je věnováno regionálním programům. Tomu je stále ještě tak a tak tomu bylo ještě i před nástupem současné polské vlády. To, že se soustředujeme na východ, na jih Polska, to je oprávněné když se podíváme na relativní úroveň vývoje, tam právě totiž se jedná o regiony nejméně vyvinuté v Polsku. I dnes to jsou regiony, které dosahují přibližně 50 evropského průměru. No a pak ještě pan Benedek. Proč Maďarsku se dařilo méně než ostatním? Ano, zcela zřejmě je na tom Maďarsko hůř z pohledu výkonnosti, ale hovoříme zde o období, které bylo velice specifické v tom smyslu, protože tam započítáváme tu recesi, která byla nejdisruptivnější a nejničivější za posledních 80 let. A je jasné, že právě Maďarsko dopadla ta krize jiným způsobem než ostatní státy, o nich zde hovoříme. Maďarsko těžilo z makrofinanční asistence eh, jak eh, eh, od Evropské rozvojové banky v roce 2008-2009, i od Evropského monetárního fondu. Tam se zhrutila hodnota jejich měny, jejich banky byly opravdu na pokraji, takže tam se to projevilo i v těch číslech. Můžeme rovněž říci, že i za poslední tři roky Maďarsko jak na to, že na tom nebylo tak dobře jako ostatní tři, přece jen už zrychlilo obrátky. A nyní se můžeme podívat na ta doporučení pro dané země a u Maďarska vidíme ten rozdíl i v tom, že Maďarsko vždy mělo v rámci HDP významnější podíl veřejných výdajů. Jinak eh, obecně úroveň je na úrovni těch nejvyvinutějších zemích v Evropské unii obecně, čili asi 50 A Maďarsko nedokázalo být až tak úspěšné, rovněž z pohledu nestabilní makroekonomické situace v té zemi, v tom, jak se mu snažilo přitáhnout zahraniční investice, přímé zahraniční investory ve srovnání s těmi třemi jinými zeměmi, o nichž zde hovoříme. Ale obecně vzato když se snažíme soustředit právě na toto období, snažíme se zamyslet nad orientací těch fondů, tak z toho plyne, že i zde jasně vše bude směrovat na inovace. A díky našim fondům by se Maďarsko mělo přesunout z 1,3 v roce 2012 na 1,8 prostředků věnovaných na výzkum a vývoj v roce 2020. Takže to je významný posun. A tady doufáme, že právě díky našim penězům ten efekt bude znatelně kladný. A zároveň bych ještě rád upozornil na makroekonomické pobídky a jejich výsledky. Není to tak, že by v Maďarsku neměly naše zásahy žádný efekt. Možná, jak už jsem naznačil, tam spíše byly určité jiné vlivy, nepříznivé vlivy, které nedovolily tomu pozitivnímu dopadu aby se tak projevil významně. Takže 5,3 HDP v roce 2017 hovoříme. Ten pozitivní dopad ve srovnání s rokem 2004. Děkuji. Děkuji, pan Murphy. Thank you, Chair. Thanks for your kind welcome. Děkuji, děkuji za vaše přivítání a také za příležitost vyslechnout si tuto velice zajímavou výměnu názoru k politice soudržnosti. To je pro mě velice zajímavé, protože já jsem zodpovědný za příslušnou kapitolu výroční zprávy. Jak prokázala prezentace, jde, vidíme souvislost mezi investicemi z Fondu soudržnosti a hospodářským rozvojem Eh, daného členského státu. V této oblasti tedy eh, účetní dvůr provádí rozsáhlé kontroly v rámci té eh, kapitoly, kterou, naší výroční zprávy, kterou jsem zmínil, a také připravujeme zvláštní zprávy na konkrétní témata kontrol. Takže krátce o aktivitách účetního dvora, pokud jde o kontroly politiky soudržnosti. Pravidelně každý rok provádíme kontroly dodržování právních e, předpisů a to tedy v rámci politic na základě vybraného vzorku projektů z členských států. Je to oblast, ve které dochází k chybám a docházelo zvláště v minulosti. Vidíme ale trend po snižující se míře chybovosti. Bylo to 11% v období 2007 eh, až 2013, nyní je to něco přes 4%, takže to je velice eh, žádoucí vývoj, ale samozřejmě tedy pořád ještě je to daleko od té žádoucí hodnoty 2%. Pokud je o účetní dvůr, víme, že tedy provádíme stále více kontrol výkonu právě projektů, které souvisí s politikou soudržnosti. V roce 2018 máme kontrolu simplifikace politiky soudržnosti, což si myslím, že může být zajímavý příspěvek do té celkové debaty. A pak jsou tu ještě další dva audity, o kterých chci hovořit. V roce 2015 jsme provedli konkrétní audit zadávání veřejných zakázek v politice soudržnosti a nyní plánujeme podobný audit na téma podvody a politika soudržnosti. Navštívím Bulgar, Bulharsko, Francii, Řecko, Rumunsko a další a Výsledky této kontroly budou k dispozici do, první, do konce prvního pololetí 2019. V tuto, tuto chvíli také pracujeme na pracovním programu na rok 2019, kdy uvažujeme o celé řadě námětů, které nám nabídly předsede, zainteresované strany předsedové relevantních výborů a tak dále. A rádi bychom se opět věnovali problematice zadávání veřejných zakázek, možná z trochu jiného úhlu pohledu. Takže to jsou vlastně ty nejdůležitější témata, která vám tu předkládám k vaší pozornosti. Děkuji. Děkuji. A tím jsme se dostali na konec tohoto bodu, ale my tady pana eh, ředitele příslušného direktorátu musíme eh, požádat, aby zůstal k dalším bodu jednání a ostatní tedy důsledku toho, že jde o důvěrné projednávání, požádám, aby opustili místnost. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že to odprezentuji chronologicky. Jak víte, přesno 2017 členské státy měly předložit takzvané closure packages, tedy uh, uzávěrky programů, které běžely v období 2007 až 2013. Orgány České republiky tak učinily, včetně programu pro střední Čechy, který zahrnoval podporu ve výši téměř 2 miliony euro podniku, který, se, který nese název Čapí hnízdo české orgány nám tehdy dali jasně najevo, že tento konkrétní výdaj v rámci operačního programu je už předmětem přeskumu, že tedy již běží šetření ze strany národních orgánů a OLAFu. V prosinci loňského roku Olaf finalizoval svoji zprávu, my jsme ji obdrželi tato zpráva byla předána českým orgánům a na základě této zprávy, za které vyplynulo, že Čapí hnízdo není žádný nezávislý malý a střední podnik, ale podnik, který je součástí skupiny Agrofert, a proto tedy nebyl oprávněným příjemcem podpory určené pro malé a střední podniky. A na základě závěrů zprávy OLAF jsme navrhli českým orgánům, aby odebrali dotaci z tohoto programu pro střední Čechy. České orgány to akceptovaly v únoru a proto jsme mohli uzavřít program s tím, že tady tento konkrétní výdaj byl vyňat. To je tedy okamžik, ve kterém se nacházíme. Z evropského rozpočtu tedy nebyl tento projekt žádným způsobem podpořen. Děkuji, to je důležité vysvětlení. Nyní kolega Štechovský. Děkuji, pane řediteli, za vysvětlení. Já jsem si eh, přečetl zprávu OLAF, která byla líknutá i když jsem opakovaně eh, označován tady s paní předsedkyní Gressel, panem Babišem, že jsem největší udavač v Bruselu, tak bych chtěl znovu říci, že jsem žádný udání na pana Babiše v této věci neučinil a jsem překvapený, že předseda vlády se dopouští veřejné lži. Ale nicméně to není předmětem dnešní diskuze. Předmětem dnešní diskuze je to, jak k tomu mohlo dojít a jak co udělat pro to, aby se tato situace neopakovala. A je tady první věc, je, když si čtete zprávu OLAF, tak tam najdete vlastně hnedka v úvodu najdete mm, ty nejdůležitější informace, že vlastně e, společnost byla od začátku netransparentní. To znamená, nikdo nevěděl, kdo je vlastníkem tato situace a doufám, že vaše vyjádření je pevné, už se nesmí nikdy opakovat. Nesmíme vlastně dopustit, aby opravdu jsme si zakládali kdejakou společnost, skrze kterou e, nikdo neví, kdo ji vlastní a můžou vlastně firmy se tvářit jako SME. Druhý, druhá věc je, že důvěřuj, ale prověřuj. To už říkal Katilína ve starověkém Římě dříve, než ho zavraždili. A není možné se spolehnout jenom na prohlášení toho, že jsou ty společnosti SMI, SMIčka. Musí to někdo prověřit. Teď existuje spoustu databází, které vlastně uh, jsou eh, i veřejně dostupné, kde si můžeme prostě kouknout, jestli ta společnost měla aktivity. Ve zprávě OLAFu se taky tvrdí, že že vlastně byly tam kontroly z DG Regio a byly tam kontroly ze strany komise, které nic neodhalily. Já už jsem to říkal v té předchozí otázce. My musíme změnit způsob kontrol. My musíme změnit, ty kontroly musí být inteligentní, musí jít nikoliv jenom horizontálně, ale i vertikálně a musí se opravdu zabývat spojitostmi těch věcí, protože jinak takové kontroly jsou na nic. My tady opakovaně jezdíme na kontrolní mise a říkají nám, že mají deset kontrol a těch deset kontrol z různých stran nic nenajdou až ta jedenáctá. Proč teprve Olaf to musí uzavřít, že šlo o podvod? A tady v tom případě, v tom závěru toho OLAFu je podvod. A poslední věc, kterou chci k tomuhle tomu případu dodat. Pane řediteli, proč se bojíme udělat závěr a ten závěr transparentně zveřejnit? Paní ministrině Šilarová v prosinci, já jsem byl zrovna na dovolený, říkala, že si musí dát právní analýzu, jestli tuhle tu zprávu může zveřejnit. Žádnou právní analýzu paní ministrině nikdy podle zjištění současných novinářů zřejmě nezadala. Nevím, musí si šáhnout sama do svědomí. Ale myslím si, že tu prv, první strany a poslední strany té zprávy jsou zveřejnitelné. Přispělo by to i ke kredibilitě Evropské komise. Vy jste tady ukázal spoustu skvělých příkladů, jak to pomohlo naší ekonomice. Ano, Máme i pár příkladů, které bohužel skončily podvodem. A já bych byl strašně rád, aby jsme příště hovořili pouze o těch pozitivních příkladech a aby jsme nemuseli řešit tyto eh, negativní. A myslím si, že ten, ten palec na té spoušti má vaše DG které může vlastně rozhodnout o tom, jestli Češi si budou říkat, že evropské projekty jsou k užitku České republice nebo jsou předmětem korupce a netransparentnosti. Paní kolegyně Dlabajová. Madam Chair. Uh, děkuji. Jakožto místo předsedkyně tohoto výboru a chci požádat, abychom se drželi našich kompetencí, tak jak jsou rozděleny mezi náš výbor a DG Regio. Takže pane řediteli, já mám na vás tři velice jednoduché otázky. O tomto projektu už bylo hodně řečeno. Za prvé, můžete potvrdit, že konečná částka výdajů ukazuje, že částka, kterou vyšetřuje OLAF, nemá žádný dopad na celkový objem podpory z ERDF, který má být vyplacen, protože tak jsem se to odvodila z vašeho dopisu pro Českou republiku z prosince 2017. Za druhé, můžete potvrdit, že české orgány souhlasily s výpočtem konečné částky, včetně příslušných odpočtů eh, 25. ledna letošního roku, pokud se nepletu. A za třetí, můžete potvrdit, že v projektu Čapé, Čapí hnízdo nejde o žádné prostředky z evropských zdrojů a proto Evropská komise nemusí zasáhnout? Já, also, generáldirektor, weshalb wir uns mit... Pane generální řediteli, tady máme tady vlastně trošku jiné informace, to znamená, že nevím vlastně, proč jsme vůbec se zabývali projektem Čapí hnízdo, jestli je to takto, takže A my musíme jasně říci, že šlo o evropský projekt, že tedy eh, důležití eh, čeští politici do toho byli eh, zapojeni a proto také byl proveden audit a proto se tím zabývá také tento výbor. Je to důležité proto, abychom nezbuzovali dojem, že jsme jenom nějaké gremium, které rádo vyvolává spory. Tady jde o problematiku tedy zásadních strukturálních nedostatků systému, jakým je to zpracováváno v České republice, který tedy vedl k tomuto závěru. A protože v jiných oblastech jsme toho docházeli, dokázali tolik, je důležité, abychom eh, tedy tuto věc i naprosto jednoznačně vyjasnili, nejenom pro Čechy, ale i pro ostatní členské státy. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Zdechovský, já myslím, že můžu být relativně stručný vzhledem k tomu, jaké informace jsem již dal k dispozici. I když jste tuto otázku nepoložil, rád bych zdůraznil, že jsme chtěli mít dostatečné záruky toho, že Čapí hnízdo je izolovaný případ. a proto v kontextu uzávěrky za období 2007 a 2013 jsme požádali eh, kontrolní orgán, aby dal dohromady náhodný vzorek 30 českých malých a středních podniků a na nich jsme provedli kontrolu a nenašli jsme nic. To je tedy ta minulost a to je to jistě vzbuzuje důvěru. Pokud jde o budoucnost, nebo tedy spíše současnost 2014 až 2020, musím naprosto souhlasit s tím, co jste tu řekl. My jsme provedli eh, takzvaný eh, preventivní audit eh, v raném stádiu, který se vázal na program pro inovace a eh, podnikatelství, ze kterého nejvíc čerpají malé a střední podniky. To jsme udělali v únoru loňského roku a zjistili jsme, že řídící orgán se až příliš spoléhal na eh, to, jak informace, které Eh, o sobě malé a střední podniky eh, dávají na jejich tedy eh, správnost. Proto jsme po tomto řídícím orgánu chtěli, aby prováděl hlubší a systematičtější kontrolu těchto informací a to se také děje. my jsme viděli na začátku toho období, jsme hodnotili nejenom projekty, které již byly předmětem podpory, a ani tam jsme nenašli žádný případ nějakých malých a středních podniků na oko. Nyní tedy jsou zavedeny, byly zavedeny všechny potřebné kontroly, kontrolní mechanismy v České republice a také máme právní rámec, který umožní řídícímu orgánu, aby prováděl screening malých a středních podniků a kontrolu toho, kdo je skutečným příjemcem. Pokud je o zveřejnění zprávy, zprávy OLAF nejsou jen tak nějaké zprávy. ale je to tedy něco, co není v mé kompetenci normálně. Paní Dlabajová, musím přiznat, že jsem nepochopil úplně vaše první otázku. Pokud jde o druhou otázku, ano, české orgány akceptovaly vynětí této konkrétní výdajové položky z programu Střední Čechy a to nám umožnilo uzavřít program minulý měsíc. A třetí otázka? Ano, to znamená, že žádné evropské peníze nešly na čapí hnízdo. Paní kolegyně Dlabajová se ptala, jestli vlastně tím, že se to Čapí to řešilo opožděně, přišla Česká republika o nějaké peníze. Ne. Česká republika nemusela řešit kvůli vynětí této položky snížení celkového objemu rozpočtu na tento program. Děkuji, takže já vám děkuji. Bylo to s vámi moc pěkné, možná vás pozveme znova. A chci poděkovat také celému vašemu týmu za všechny zajímavé a důležité informace a doufám, že tedy zůstaneme ve eh, spojení. A to není žádná hrozba, bude to s potěšení, potěšením. A odpoledne máme slyšení s panem komisařem Ettingerem, začínáme 14.30.